A já vám všem děkuji. A teď eh, přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a sice prohlášení komise a rady k eh, eh, výsledkům zasedání skupiny G20. Pane Goci, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, děkuji za tuto možnost Mm, mm, italskému předsednictví, tedy rotujícímu předsednictví, aby eh, eh, zde hovořilo o tomto tématu G20. Víte, že tam nás zastupovala, eh, zastupovala Evropská rada a já tedy ale s velkým potěšením jsem přijal vaše pozvání, abych vám řekl, jaké byly výsledky. Výsledky G20, zasedání G20 my je vidíme velice pozitivně. Určitě byly velice v souladu i s tím, co my prosazujeme v hospodářství, eh, i mm, s tím, o co jsme se snažili, i během eh, tohoto proletí, kterému předsedáme v radě. Eh, téma růstu v Brisbane, to opakovali všichni a my jako Itálie, my jsme eh, tam tedy trochu trpěli tomu, že jsme tam neměli eh, takový doprovod, jak bychom si přáli, ale mm, mm, co vzešlo z toho zasedání je eh, ta snaha podporovat především investice, růst, a my eh, jsme se hodně zaměřili tedy na růst a zaměstnanost tam, tož byl, což byl tedy eh, signál, který jsme eh, vyslali z G20 a také se to i reflektalo v závěrech summitu, a, kde se hovoří o tom, že hospodářství ještě hodně trpí, měly by, měla by se oživit, oživit i globální ekonomika pořád ještě Eh, slabá, zranitelná. A také jsme tam i zdůraznili ale pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout v poslední době a hovořili jsme o tom, že ale musíme mít ekonomiku a bankovní systém, který bude více odolný. O tom se hodně hovořilo, i když se kvitovaly pozitivní kroky, které byly učiněny v oblasti bankovnictví i díky těm našim zátěžovým testům, které jsme provedli v Evropské unii. A jaké jsou ty globální reakce? Mm, které vzešly ze samitu. Samozřejmě eh, společně se budeme snažit navrhovat strategie růstu zaměřené na investice veřejné i soukromé, takže zde panuje velký soulad. A potom také jsme se tam zavázali, že zvýšíme obchod a zaměstnanost. To je velice důležité. Je to závazek, Eh, který na sebe vzali všichni v G20, je třeba zvýšit poptávku, to znamená přijít, přijít s novou politikou interních investic a vytvořit takové nové klima, eh, které bude příznivější a je třeba i zavést nové nástroje, nové nástroje jako eh, nástroje pro malé a střední podniky. I také Eh, eh, jsme, eh, jsme tam uznali, že zde existuje velký rozpor mezi investicemi, které jsou potřebné a těmi, které reálně se provádí. I to vyplynulo z diskuze dnes dopoledne za přítomnosti pana Junkera, kde se hovořilo o nutnosti investic v Evropě. To tam zdůrazňovali v Brisbane všichni a především i se tam hovořilo o investicích do globální infrastruktury. Je třeba a, a potom mm, teď aby Evropská unie ještě tedy dále přispěla, již k tomu přispěla těmi zátěžovými testy, o tom hovořil třeba i e, předseda mm, komise a i všichni členové G20 hovořili o tom, jak Evropa tedy e, přispívá svými snahami a dnes zmínil ty závěry i pan prezident Juncker a je třeba, abychom tedy my reagovali na to tou novou investiční politikou, um, která zde byla dnes zmíněna, novou investiční politikou na úrovni evropské, ale i národních úrovních. A mm, o to se snažíme tedy v tomto pololetí. My se snažíme bojovat eh, efektivněji proti eh, daňovým únikům, obcházení daní i je třeba tedy eh, skutečně, aby ty eh, eh, zisky tedy skutečně se zdaňovaly tam, kde se generují, a ne aby se odváděly jinam, a aby nedocházelo k takzvanému profit shifting. I mm, my Eh, jsme hovořili o tom, že je třeba zvýšit automatizovaný výměn, automatizovanou výměnu informací mezi státy a proto je třeba sladit ty systémy různých států tak, abychom mohli si vyměňovat více informací a potom také se hovořilo i tématu boje proti daňovým únikům, proti takzvanému daňovému plánování nebo agresivní daňové eh, racionalizaci, eh, což je téma také velice významné, eh, na které se hodně zaměřovalo italské předsednictví. Především připomenu zde ty naše kroky, které jsme podnikli v oblasti vyměny informací mezi finančními úřady. Poslední téma také které bohužel není tak pozitivní, to je, že nám chybí pokrok v Evropě. Chybí pokrok při plnění reform, které již byly definovány v roce 2010 ze strany Měnového fondu. Takže to je velká priorita G20 a i zde Eh, byl vyslán takový apel na Spojené státy americké, aby urychlili ratifikaci těch reform, které eh, již byly definovány eh, v roce 2010. My jsme se zavázali, že tedy budeme sledovat to, jak se plní tyto kroky. A závěrem, pane předsedo, bych chtěl zdůraznit, že eh, jsme se tam zaměřili především na růst, na eh, nutnost oživit ekonomiku. Teď v době, kdy Evropa eh, by se měla lépe snažit a vést si lépe i především kvůli důsledkům krize je třeba tedy s tím rychleji skoncovat. Dobrovský se jako Děkuji, pane Goci, a nyní má slovo pan Dobrovský. Ještě jednou děkuji, vážený pane předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsem velmi rád za příležitost informovat Evropský parlament o výsledcích summitu G20 v Brisbane, kde vystoupil eh, pan prezident Juncker, pan pan Rompoy a já. Eh, byl to tedy 19. summit eh, po začátku procesu v roce 2008. Nejprve bych rád řekl, že jsem výsledky tohoto summitu velmi potěšen, protože eh, můžeme hovořit o ambiciozních cílech z hlediska eh, celosvětové veřejné eh, zprávy, ale je to také pozitivní z hlediska EU, z hlediska parlamentu. Dovolte mi, abych v této souvislosti zdůraznil čtyři nejdůležitější body. Za prvé globální hospodářství jak je v G20 tradicí, stav celosvětové ekonomiky byl hlavním bodem programu. To znamená, že eh, proběhla analýza současné situace. Představitelé G20 vyzvali eh, k tomu, aby se tady vytvořila rovnováha mezi fiskální kredibilitou a strukturálními reformami. Eh, musíme si uvědomit, že to jsou zároveň základní pilíře naší hospodářské politiky. Pokud chceme posílit ekonomické oživení, musíme se soustředit na opatření, která budou vytvářet pracovní místa a e, podněcovat investice. Musíme se tedy starat o investice jak na úrovni G20, tak na úrovni EU, e tak na úrovni národní. E, G20 přivítala 300 miliardový investiční balíček Evropské unie, která, který byl eh, v říjnu ohlášen a který by tedy v letech 2015 až 2017 měl podnížit soukromé investice, protože to bylo velké povzbuzení pro naše iniciativy v, eh, v oblasti investic. Kromě toho eh, jsme se přimlouvali za eh, lepší financování malých a středních podniků. Pokud jde o daňovou transparentnost, tak je důležité, abychom eh, se soustředili na národní daňové systémy. Musíme tedy zisk zdaňovat tam, kde je ten zisk generován my jsme se s touto tezí stotožnili. G20 zároveň potvrdila pokrok, eh, který, eh, kterého bylo eh, dosaženo v rámci iniciativy BESP, to znamená dvojího nezdanění OECD. Snaží se vystupovat proti neblahým daňovým praktikám. Toto by mělo být dokončeno v roce 2015. Kromě toho jsme se e, přimluvili za to, aby docházelo k automatickým daň, e, informacím o e, daních. Snažili jsme se také soustředit na tuto otázku v závěrečném komuniké. Bude to i nadále bodem programu G20. Za třetí obchod informace o tom, že Spojené státy a Indie se domluvili na eh, zjednodušení obchodu. Eh, byla, to byla, eh, byl jeden z bodů diskuze. Snažili jsme se tedy soustředit také na výsledky jednání z Doha. Musíme se tedy soustředit na současné i budoucí úkoly Snažíme se o to, aby systém fungoval lépe a abychom to mohli zhodnotit na dalším samitu G20 v Turecku. Po velmi obtížných diskuzích za podpory klíčových partnerů eh, jsme se eh, snažili eh, hovořit také o změně klimatu <clears throat> Nicméně výsledek, který tu zazněl, by pro nás nebyl přijatelný. Znamená to, že G20 a Evropská unie spolu spolupracují na tom, aby se podporovala evropská pozice. Konečně se nám tedy eh, podařilo formulovat nějaké závazky na národní úrovni a mobilizovat finanční prostředky na smírnění uh, Eh, eh, důsledků klimatických změn, to je ten eh, takzvaný zelený fond. Všechno to bude pokračovat na pařížské konferenci. Možná, možná si vzpomenete, že na počátku tomu bylo tak, že klimatické změny se na G20 vůbec řešit neměly. To znamená, že v tomto ohledu je to úspěch a já vám děkuji za pozornost a těším se na kvalitní diskuzi képviselőcsoportok vezérszónokai következnek elsőként az európai néppárt képviselőcsoportja nevében. Děkuji frakcí za EPP, pan Máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji, komisaři. Evropská komise dnes, eh, myslím, eh, předkládá v nezbytný investiční plán pro Evropu. Je to silný podnět k posílení důvěry v evropské hospodářství a nebo vedou běry v evropském hospodářství. A já, bych byl, já jsem rád, že Evropská unie už propagovala tento plán aktivně v Brisbane. Svět čeká pozitivní zprávy z EU i ze zemí G20 a obě iniciativy G20, investiční iniciativa G20 a investiční plán pro Evropu jsou tady dva slibné příklady. Nesmíme zapomenout na důvěryhodnost eh, základní, eh, toho základu pro trvalý udržitelný růst a v rozvoj. A musíme eh, takto zůstat nadále správně nasměrováni. Spravedlivost daňové politiky je důležitá věc na úrovni EU e i G20. Jednotlivé státy už to udělali hodně tak, aby Evropa mohla i nadále mít vedoucí roli v automatické výměně informací. Ale ale zároveň uznáváme, že eh, hnací eh, eh, silou je pořád spolupráce G20 s OECD, standard podávání zpráv, automatický, automatická výměna daňových informací. To je třeba nadále vzájemně podporovat. Pokud je o transparentnost, koordinaci a konvergenci mm, podnikových daní, tak tam musíme pokračovat ve spolupráci. Potom eh, takzvané eh, rozšířené daňové dohody. Eh, tam je třeba se dívat před, abychom dosáhli rychlých, rychlých výsledků. Parlament musí předložit příslušný návrh a musí, ten musí se také zaměřovat na transparentnost a konvergenci daňové politiky. My také si myslíme, že v tomto smyslu by měla spolupracovat naše, tedy pokračovat naše práce na úrovni G20. Děkuji.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 Děkuji, eh, paní eh, předsedající, děkuji eh, předsednictví za slova o daňovém vyhýbání a agresivním daňovém plánování, protože v posledních týdnech zveřejněné a po celé Evropě probírané daňové praktiky jednotlivých členských států jsou jenom špičkou ledovce. Studie z roku 2012 ukazuje, že členské státy každý rok přijdou o tisíc miliard v daňových příjmech prostřednictvím vyhýbání se daní. To je e, osmina e, běžného e, rozpočtu, nebo jinak přepočítáno trojnásobek toho, co předseda komise dnes tady předložil jako velký investiční program pro Evropu. Je zbytečné, abychom jednali. Už jsme dávno měli jednat. Evropská unie se musí posunout vpřed. To je první krok. Důležité je také, abychom na globální úrovni jednali Dostali se vpřed, eh, proto eh, také poprvé se jednalo o daních na eh, G20, ehm, mm, daní se k spravedlivému nastavení mezinárodních daňových dohod je dobrý začátek a musíme udělat ale další kroky. Například uvedu tři. Za prvé iniciativa OECD proti daňovému krácení a odsouvání zisku do zahraničí je třeba, to je třeba realizovat globálně nadnárodní koncerny nebudou moc eh, si často eh, za směšné licenční poplatky mm, eh, odsouvat zisky do zahraničí. K tomu potřebujeme automatický automatickou informační výměnu. Potom potřebujeme postupy proti daňovým oázám. Definice OECD tady nejde dost daleko. Je tady jasná definice a jasný e, katalog kritérií pro daňové oázy, abychom proti ní mohli e, zasahovat. Proto požadujeme vytvoření černých seznamů pro daňové oázy v celé Evropě. Za třetí, eh, boj se praním špinavých peněz je také třeba posílit. Eh, vlastníci často eh, za prázdnými schránkami musí být předvedeni na světlo světa a k tomu potřebujeme přístupné registry pro všechny. Hlavní cíl všech opatření musí být také to, co doposud bylo legálního, ale považováno za nelegitimní, a to jak na evropské, tak na globální úrovni, a sice je, eh, je eh, musíme říct, eh, že jsou to daňové praktiky, které jsou, nelegati- které jsou teď nelegitimní, musí být do budoucna také nelegální. Děkuji. A, a teď za evropské konzervativce a reformisty paní Fotiga. Thank you, chair. Uh, pane uh, pane Pani, uh, pane místopředsedo Evropské komise. Dámy a pánové, Eh, všechny zde zmíněné mm, eh, důležité iniciativy eh, panem komisařem Domrovským, které jsou vystižené v dokumentech summitu G20, jak v závěrech, tak v mm, napším plánu. Například program, který má vést k růstu a také eh, rozšiřujícího nezaměstnanosti, eh, tedy zaměstnanost. To jsou velice důležité eh, věci. Důležité jsou infrastrukturální programy, přizpůsobení bankovního systému a vytvoření infrastrukturálního středu. Ale, je, ale summit G20 si vyžaduje jednu věc a to musíme zmínit a sice bezpečnost. Eh, bezpečnost má svůj eh, eh, hospodářský rozměr a její nedostatek vlastně zabraňuje jakémukoliv rozvoji a to vůbec nebylo reflektováno v dokumentech G20. Poté, co naše země, země našeho regionu vstoupily do NATO a Evropské unie, jsme zažili nesmírný růst hospodářského růstu Eh, najednou tady máme eh, duch eh, podnikavosti a přímé zahraniční investice, velké infrastrukturní projekty. Všechny tyhle šance byly ukončeny otevřenou agresí v našem regionu, ohrožením, balkanizací regionu. Vy, pane komisaři, a, a, a, a předseda komise a předseda rady, e, vy jste zastupovali jenom část Evropské unie. A, a nepoukázali jste do úplně na ohrožení hospodářské, e, které je společné pro náš region e, pod mediální izolace, pod, za, pod záminkou v mediální izolace Vladimíra Putina vlastně byla uzavřena dohoda za našimi zády. Děkuji a nyní eh, za AOD eh, bude hovořit pan Jachovčič dvě minuty. Máte slovo. Miliona nezaposlených. 200 milionů nezaměstnaných, z toho 60 eh, milionů mladých. To vyplývá ze závěru v Brisbane. Je to první konstatování, které představuje analýzu situace, která bohužel je přesná a možná ta čísla jsou ještě horší. Ale pravda je, že výsledky tohoto summitu jsou také nehmotné. Tam se hovořilo třeba o nutnosti dát práci mladým lidem, a to konkrétním způsobem. Také se tam hovořilo několikrát právě o tomto tématu. Hovořilo se tam také o e, e, o mm, e, právech, která mají být stejná pro muže i ženy na pracovišti. E, rovnost mezi muži a ženami na pracovišti, v zaměstnání a v e, kariéře. Na světové úrovni mm, vyřešíme krizi právě růstem. A my očekáváme, že Evropa ale bude na tom participovat masivněji samozřejmě neseme velkou odpovědnost. Odpovědnost investovat do velkých projektů. A i malé střední podniky jsou mm, těmi subjekty, které generují růst. To všichni uznávají. Když hovoříme tedy o e, změnách klimatu, tak bychom jedním dechem měli hovořit o zelené ekonomice, o tom Green e, o tom zeleném fondu, který e, bude podporovat ty subjekty a musíme také hovořit o mm, mm, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. O tom se také mluvilo na summitu. Potom eh, eh, daňová transparentnost, protože v globální ekonomice jde o velké peníze a velice často ty peníze se nezdaňují tam, kde by se zdaňovat měly, podle toho, kde generují ty peníze růst. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek a nyní pan Ferreira. Minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Výsledky zasedání G20 ukazují především, jak hluboko je krize zakořeněná, vůbec nebyla ještě vyřešena. A mm, kapitalisté nejsou schopni vyřešit systémovou krizi regulárním způsobem. Je to systémová krize. Nebudeme mít žádné řešení, pokud se eh, nezbavíme tohoto nespravedlivého systému. Eh, eh, hlavně ekonomiky zažívají stagnaci a recesi. V Evropě hovoříme o hospodářské spolupráci, ale když jde o tuto spolupráci, mm, ve skutečnosti eh, je nulová. To je v podstatě jenom eh, takové, eh, že se přesouvají peníze, peníze z jedné kapsy do druhé a neskončí tam, kde by měli tedy v investicích do infrastruktury. Dále hovoří se o daňových

A nyní za nezařazené pan Bej minutu. Paní předsedkyně, kromě eh, toho spektáklu v médiích, tak eh, v podstatě eh, ta, to nové zasedání G20 nepřineslo nic nového, kromě toho potvrzení těch základních orientací Evropské unie, která, se, která podléhá globalistické ideologii Spojených států a někteří tedy jsou, se ukájí, utápějí v tomto snu svět celosvětové vlády pod americkým protektorátem, jiní, jako třeba Rusko, naopak jsou izolováni a líbí se jim ten eh, bipolární svět. Během G20 eh, eh, se to všechno projevilo, mm, ale na druhé straně já si myslím, že naše operace pevné hranice, kterou jsme zahájili v roce 2013, tak tam měla odradit nezákonné migranty a tak vlastně jsme chtěli bojovat proti těm, kteří s nimi obchodují. Ano, to bylo bylo dobré, ale pokud chceme to dělat skutečně, tak bychom měli především eh, chránit ty, kteří eh, umírají, eh, kteří se chtějí dostat a jsou to nešťastníci. Děkuji. Nyní jednotliví poslanci, nejprve jménem EPP paní Spiraky na dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji, Děkuji, paní předsedající. G20 se zavázala k tomu, že bude podporovat hospodářský růst, že bude vytvářet pracovní místa a zaměstnanost, což je samozřejmě velmi aktuální záležitost, protože eh, to je důležité nejen pro celosvětovou ekonomiku, ale také pro evropskou ekonomiku, ve které růst chybí. Pan Juncker přednedávnem ohlásil 300 miliardový investiční balíček, což je samozřejmě velmi stižádostivý plán. Pokud se to podaří, tak by se eh, mělo podařit během příštích tří let vytvořit milion nových pracovních míst a zároveň Evropu nezatížit dluhy. Nicméně si myslím, že tento plán musíme ještě ještě detailně vysvětlit. A jak se říká, eh, problém je často v detailech. Musíme jasně říci konkrétně, Evropská komise musí jasně vysvětlit, kde se vlastně těch 300 miliard euro vezme. A jak tedy je možno uplatňovat to násobení 15, ten eh, koeficient 15. Jak to vypadá se zeměmi, které zažívají krizi? Pan eh, Juncker dnes řekl, že země zasažené krizí budou mít přednost a eh, země, která je krizí zasažena nejvíce, je Řecko. To znamená, že bych se ráda zeptala, jak budou vypadat postupy, tak aby země zasažené krizí měly skutečně přednost při uplatňování tohoto fondu. To znamená, že doufáme, že se tedy zachová tato iniciativa komise, eh, která je velmi důležitá, která vychází ze závazků a představ G20. To znamená, že bychom rádi slyšeli, jak komise bude postupovat, jak bude postupovat Evropská investiční banka, pokud jde o nové inovativní investiční nástroje. Ráda bych se zeptala, jaké nástroje to jsou, protože to je nepochybně velmi důležitá součást tohoto investičního balíčku. Musíme to naprosto přesně vědět. Samozřejmě, že nechceme tu iniciativu hodnotit negativně, ale musíme eh, znát odpověď na všechny tyto otázky, tak abychom se mohli posunout správným směrem a abychom mohli eh, omezit rizika s tím zpětá, protože tento nový plán je eh, sice velmi ctižádostivý, ale zároveň je také velmi zajímavý a Evropa nemá mnoho času. Myslím si, že plány schválené G20 musíme začít i hned uvádět do praxe. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Já chápu, že hovoříme o velmi důležitém tématu, nicméně bych rád požádal všechny eh, řečníky, aby se drželi vyhrazené řečnické doby. A nyní má tedy slovo pan Gutierrez Prieto na eh, minutu a půl. Prosím. Děkuji. Já nejsem zrovna nadšený G20. Od prvního samitu ve eh, Washingtonu se kumulovaly různé, eh, různé tedy iniciativy, jako lepší regulace finančních eh, systémů, daňové úniky a tak dále, ale Pane komisaři, Evropská unie eh, mm, mm, si dělá velké starosti, velké starosti především s růstem a míra nezaměstnanosti a chudoby je neúnosná pro globální růst. Je zde velké riziko eh, to, že především tou ekonomickou konjunkturou budou trpět ti nejchudší a všichni se tedy dívají vzhledem k Evropské unii, co uděláme, co s tím uděláme, co zlepšíme. A my ale eh, musíme eh, na, eh, co je potřeba? Je potřeba, abychom se tedy dohodli a ne, abychom byli jako Evropa rozdělená. My musíme tedy především bojovat proti těm škrtům a pouze tedy s expanzivní eh, měnovou politiku nevyřešíme krizi. My potřebujeme ambicioznější fiskální stimuly, jak řekl i Juncker dnes dopoledne. Potřebujeme i eh, eh, skoncovat s těmi škrty, jak to požaduje pořád Německo. Potřebujeme nastartovat růst. Potřebujeme spravedlivé strukturální reformy, které nebudou bránit vnitřní poptávce potřebujeme i větší příjmy Ehm, tak aby, což vyřešíme, když eh, budeme eliminovat ty podvody, daňové podvody a potom potřebujeme především solidaritu, potřebujeme solidaritu, aby nedošlo k ekonomickému úpadku a především k rozbití naší společnosti. Děkuji. A nyní minutu má pan Sulík. Děkuji, pane komisaři. Na samitě G20 jste skonstatovali, že Evropě chybí růst. Na tom není nic překvapujícího, poněvadž Evropa v podstatě dělá všechno pro to, aby růst nebyl. Zvyšuje daně, zhoršuje podnikatelské prostředí, Evropská unie vymýšlí nové a nové regulace a dává si nereálné klimatické cíle. Potom se všichni jen diví, proč není zde růst, proč z Evropy odchází firmy. Jediné řešení, na které se Evropská unie zmůže, je ještě více eh, vládních státních výdajů, ještě více toho, co způsobilo krizi dluhu, ještě více dluhu. A ať chce Evropská unie skutečně řešit růst, jestli chce skutečně e, snižovat nezaměstnanost, tak musí nechat zkrachovat banky a státy, které neumí hospodařit. Musí snížit míru regulace, musí přestat s, prehna, s přehnanou ochranou životního prostředí se svými klimatickými cíly a musí systematicky zlepšovat, systematicky zlepšovat podnikatelské prostředí. Děkuji. Köszönöm Děkuji. A Nyní dostane slovo pan Mazuronis a sice na jednu minutu. Vážená paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně, je velmi pozitivní, že se představitelé šéfů, šéf a šéfové státu a vlád sešli eh, v Brisbane a hovořili o současných problémech. Je dobře, že tak činí, že řeší důležité otázky, jako ku příkladu udržitelný eh, rozvoj, ochranu klimatu. Nicméně, bylo by také pěkné, kdybychom měli společný postoj vůči Rusku. Mohli bychom na něj vytvářet větší tlak, mohli bychom více tlačit na pana Putina. Je dobré, že se slídeme s panem Putinem, je dobré, že mu řekneme, že je potřeba stabilizovat situaci na Ukrajině a jednat, nicméně si přiznejme, že eh, v Litvě, na Lit, eh, v Litvě v podstatě zažíváme eh, současnou situaci. My s Ruskem sousedíme a vidíme, že ta situace není dobrá. Eh, pan Vilimsky. Děkuji. Dámy a pánové, musíme si uvědomit, že G20 je velmi mocná instituce, že stělesňuje dvě třetiny světového obyvatelstva, dvě třetiny globálního obchodu, více než 80 globálního HDP. A pokud takovéto moc, mocná instituce eh, se sejde, tak očekáváme mocná řešení. Neočekáváme pouze nějaké hrádky pana Junkora, nějaké přesouvání peněz, ale očekáváme strukturální řešení ve finanční, oblastech, ve finanční oblasti. Od eh, krize v roce 2008 eh, jsme eh, tedy chtěli oddělit investiční a obchodní banky. Chtěli jsme, aby banky tedy měly povinnost investovat peníze zodpovědně. Díky tomu jsme chtěli vnést stabilitu na finanční trh. A druhá věc, to se týká mimo burzovního obchodu. Tady jsme také chtěli zavést jasná pravidla, tak abychom nemohli eh, tedy eh, provádět obchody over the counter nemůžeme tedy nechat eh, volný, eh, volnou působnost bankám. Není možné dále vytvářet instru, eh, ne, netransparentní struktury. Musíme si uvědomit, že je tady propast mezi G7 a zbývajícími státy. Tato propast se neustále zvyšuje a já si myslím, že potřebujeme společenství těchto států ku prospěchu všech lidí. Musíme si uvědomit, že politika musí hrát vůči roli roli a že finanční hodnoty už ji nesmí ovládat. Děkuji. Madame la présidente, monsieur le, le commissaire. Palas, paní předsedkyně, pane komisaři, Evropská centrální banka, OECD, Měnový fond a nyní G20 říkají, že všechny ty předpoklady, neoliberální předpoklady, se kterými jsme pracovali <clears throat> v posledních 20 letech, že už to nefunguje. A že dnes musíme zvýšit poptávku na mezinárodní úrovni, pokud jde o poptávku po službách či zboží. A my víme, že otázka daňových podvodů, daňových úniků, eh, víme, že otázka investic, eh, víme, že otázka eh, environmentálních eh, transformací jsou základní absolutní prioritou. Někteří kolegy to tady řekli. Je třeba, aby komise Evropská unie, aby skutečně pracovala s novými předpoklady, které jsou dobré a jednala a, a aby pracovala s otázkou daňových úniků především a, <clears throat> a ten investiční plán, o kterém jsme dnes dopoledne slyšeli, ten, to je dobrá věc, ale je to nedostačující. Je třeba tedy nastartovat nový model rozvoje a udělat všechno pro to, aby eh, došlo k ekologické transformaci v Evropské unii, abychom byli průkopníky v této oblasti a byli abychom byli avantgardou. Dnes tedy se mění hospodářská politika, to říká i potvrzuje G20, takže třeba se to chopit. Děkuji a nyní pan Bostináru dvě minuty. Președinte, domnule vicepreședinte. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane místo předsede, eh, předsedo, socialisté, demokraté eh, berou na vědomí ten omezený pokrok, ke kterému došlo a závazek G20 je zvýšit HDP o 2%, ale náš velký závěr je tento. Pokud členské státy překonají důsledky krize, což se Evropě nepodařilo, tak to bude znamenat, že jiné země se dostanou z krize dříve než my. A další iniciativa je oživit investice a vytvářet pracovní místa, což je dost podobné tomu plánu, který jsme slyšeli dnes dopoledne. A také bereme na vědomí i tu myšlenku, že zabráníme daňovým únikům a že budeme zdaňovat zisky tam, kde se generují. Ale nic jsme neslyšeli o boji proti daňovým rájům. Připustme, že v tom je ten reálný problém. To je ten hlavní problém, který musíme vyřešit, protože tam jde o obrovské částky, které jsou ekvivalentem HDP Spojených států. Také zde jsme slyšeli o vyjednávání eh, o změnách klimatu, ale musíme si zde vytknout jednu věc, že my jsme nebyli součástí té dohody, kterou v Pekingu podepsali Spojené státy s Čínou. A velice málo se eh, mluvilo o hrozbě eboli. Znamená to, že G20 nechápe ten fakt, že eh, eh, těm velkým, některým velkým státům se nepodařilo eh, dostat krizi pod kontrolu a i omezit důsledky tohoto problému. Určitě tady před námi kvůli té krizi bude velký problém. Zde v Evropě i v afrických státech a zde očekávám, že Evropská unie bude průkopníkem, lídrem a že náš hlas bude vyslyšen. Děkuji a nyní má slovo pan David Martin. Děkuji, pane předsedo. Musíme si uvědomit, že existují tedy čtyři eh, členové Evropské unie, kteří stagnují. Eh, a musíme si uvědomit, že eh, tato situace se zhoršuje. Já tedy vítám příslip komise, pokud jde o investice na nastartování evropské ekonomiky. Zároveň ovšem musíme být realističtí, realističtí a musíme si uvědomit, že tímto způsobem um, ekonomického oživení nedosáhneme. Musíme tedy ten hospodářský růst udržet trvalým způsobem a to znamená, že potřebujeme otevřenou agendu. Jinak nevyužijeme našeho plného e- potenciálu potenciálu. Eh, G20 eh, tedy navrhla multilaterální systém, což naše eh, skupina eh, vítá. Kromě toho také vítáme jako výsledek jednání G20 eh, balíček z Bali. Nicméně si myslím, že z dlouhodobého hlediska bohužel multilaterální přístup není vhodný. Musíme se na to podívat z bilaterálního hlediska. Musíme si uvědomit, že byla ratifikována dohoda o zjednodušení obchodu mezi Singapurem a Kanadou. Musíme musíme zajistit, že uzavřeme dohodu o investicích s Čínou, ne, musíme tak činit ne za každou cenu, ale musíme tak činit na pozadí hodnot, o kterých hovořila G20. Musíme zaručit, aby tyto dohody eh, se soustředily na udržitelný rozvoj, férový růst, daňovou transparentnost a také silnou finanční regulaci. Pokud toho dostaneme, dosáhneme v rámci bilaterálních dohod, tak eh, přispějeme k plnění cílů G20 a podaří se nám oživit evropské hospodářství. Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo pan Danty na minutu. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Summit eh, v Brisbane eh, eh, se snaží reagovat na ekonomickou krizi, kterou trpí náš kontinent, růst, Zaměstnanost eh, to je cíl nejenom jedné země, ale je to strategie všech velkých států. Je to strategie, která se v Evropě konkretizovala prostřednictvím investičního plánu, který dnes prezentoval pan předseda Juncker. Je to plán, který má své limitace, ale nicméně je to obrat v hospodářské politice Evropské unie. Tím jsme opustili tu eh, cestu škrtů. Potřebujeme Evropu, která mm, bude hrát svou roli na mezinárodní scéně, která bude lídrem eh, při eh, produkci zboží a, která, a dalších statků a která bude protagonistou v obchodních a ekonomických vztazích. Musíme mít odvahu transformovat Evropu, <clears throat> která se cítí méně protagonistou, eh, jak včera i připomněl pan papež zde, musíme ji tedy změnit v Evropu, která půjde vpřed a která bude příležitostí pro budoucí generace. Děkuji, pane Dante. A nyní se dostáváme ke spontánně přihlášeným řečníkům. Nejprve má slovo Nikola Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. V Brisbane na samitu se hovořilo o globálním růstu, o HDP, o poptávce nabídce, o stabilitě finančních systémů, o strukturálních reformách. Všechny tyto otázky jsou velice významné, zásadní pro budoucno. Nicméně eh, to závěrečné komuniké podle mě není dostatečně přesné, pokud jde o eh, výrobní kapacity. A zde mám na mysli třeba malé střední podniky, mikropodniky, které v Evropě představují hlavní páteř naše našeho systému a je e, třeba tedy se na ně zaměřit teď v době e, e, této ekonomické konjunktury. Také se tam moc hovoří o boji proti daňovým rájům. Já myslím, že i G20 by se měla zabývat tímto tématem na globální úrovni. Dále odsouhlasení eh, plánu boje proti eh, korupci, eh, tak samozřejmě hm, tady došlo k určitému zlepšení, pokud je o transparentnost a efektivitu soukromého a veřejného systému. A je třeba i, také je třeba i hovořit o zmírňování dopadu k změn klimatu a o ekonomice, která bude tvořit místa pro nezaměstnané i mladé. Děkuji. A nyní pan Eterič. Thank you. Uh, Mr. Gozi said the result Děkuji. Pan Gozi říkal, že výsledek uh, G20 myslí uh, je uh, vhodný, nebo je v souladu s jeho pohledem na ekonomiku. No tak jestli je stejný jako to, co tady dnes říkal pan Juncker dopoledne, že najednou tady prostě rozhází jakoby hnojil eh, eh, takových eh, miliard, když už máme takových HDP, takových procent HDP v dluhu, no tak jedině takové, tak jedině plevel finančního špatného hospodářství a zoufalství nevyroste v Junkerově zahrádce a Bůh nám od toho pomáhej. Děkuji. A teď dám eh, slovo panu komisaři, aby eh, zareagoval na eh, tuto debatu. Pane Dobrovský, si máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu, nejdříve bych vám rád poděkoval za tuto debatu, za vaše připomínky. Určitě je vezmeme na vědomí a využijeme, je eh, při eh, eh, v začátku dalšího roku G20 pod vedením Turecka ke konci tohoto roku. Navzdory některým kritickým hlasům, které jsem zde vyslechl, jsem přesvědčen, že G20 zůstane je to jediné globální fórum, které spojuje jak pokročilé, tak eh, vznikající ekonomiky a je nezbytné eh, k tomu, na naší cestě od eh, oživení k, obno, k oživení tedy. A mm, to oživení je pomalejší, než jsme doufali, ale víme, že je třeba také dosáhnout pokroku na globální úrovni, tak aby vůbec něčeho bylo dosaženo. Brisbane byl eh, summit G20 s, důležitou, s celou řadou důležitých věcí. Dohodli jsme se na silné globální ekonomické politice, která by měla vést k eh, oživení v Evropě. Několik řečníků také eh, poukázalo na otázku bezpečnosti v kontextu situace na Ukrajině. Ačkoliv toto eh, nebylo eh, součástí oficiálního programu na G20, tak věřte, že se to hodně projednávalo na okraji eh, summitu G20 a také předseda Juncker také měl vážnou debatu ohledně, tedy s panem Putinem ohledně ruské agrese na Ukrajině. Rok 2015 musí být rokem dokončování eh, v agendy globální eh, strategie finanční eh, v regulace a daně musí zůstat středovodem pozornosti. A počítáme s podporou tohoto parlamentu v prosazování této agendy. Děkuji, pane Dobrovsky si. A jménem a, rady nyní dávám slovo panu Kocimu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zde zazněla celá řada témat, i kolega Simon eh, zmínil nutnost boje proti daňovým unikům. Ano, to musíme udělat. To musíme udělat na úrovni G20 i na úrovni Evropské unie. A to je zásadní i eliminovat daňové ráje, bojovat proti Eh, obcházení daní, eh, daňovým unikům na globální úrovni a přijmout ale i opatření uvnitř Evropské unie. Také i k tomu jsme se zavázali během předsednictví. Já připomínám důležitou dohodu o výměně informací mezi finančními úřady i mm, nám se podařilo zlepšit spolupráci mezi eh, správními orgány a mm, i E, to bylo již v říjnu a bude to v prosinci formálně přijato. I kolega Martin hovořil o tom, že je třeba i pracovat na obchodních vztazích, multilaterálních i bilaterálních. Na okraji zasedání G20 Spojené státy spolu s Evropou potvrdili, že je třeba vyvinout veškeré nezbytné úsilí pro to, abychom eh, uzavřeli ambiciozní smlouvu TTIP a také my jsme to i podpořili takto v radě. Během našeho předsednictví jsme pracovali na eh, dalších krocích a dostali jsme se asi do poloviny této obchodní dohody s Kanadou a také i e, pracujeme na dohodách se Singapurem a Japonskem. To jsou témata, která nám připomněl kolega Simon a já určitě s tímto souhlasím. E, hovořil o e, určitém číslu. Ano, to je třeba si i připomenout, takže tady jde o to mít konkrétní politiku. 200 milionů nezaměstnaných na globální úrovni. Ano. A potom na to je třeba samozřejmě reagovat, reagovat, vyvinout úsilí, abychom i zapojili tyto lidi na trhu práce. Zde i velký prostor právě se na úrovni G20 věnoval tomuto tématu, podpora podnikatelského ducha, podnik, podpora znevýhodněných Eh, osob, včetně osob s postižením, které většinou jsou v první linii eh, a jsou postiženy eh, tou nezaměstnaností jako první, takže my v našem <clears throat> období hodně na tom chceme pracovat. Dále chceme propagovat i strukturální reformy na trhu práce, abychom zvýšili zaměstnanost. Nakonec kolega Guterres, Preto, Dante, Balas také mm, hovořili o tom, že je třeba změnit naši hospodářskou politiku i globální hospodářskou politiku a zdá se, že G20 již vysílá různé signály eh, i vůči Evropské unii, aby Evropská unie změnila svoji hospodářskou politiku. Nám se toto zdá významný krok. Ano, souhlasím s tím, co zde zaznělo. Je třeba přijmout nové daňové eh, pobídky, je třeba udělat vše pro nastartování růstu. A naši představitelé toto i vtělili do eh, červnové strategie a eh, to je náš výchozí dokument, na kterém budeme pracovat. A i to, na to navazuje i plán, který dnes prezentoval pan předseda eh, Juncker i pan místopředseda Katajnen. Jasně řekl, že i, eh, i národní příspěvky do investic budou eh, tedy neutrální. Je třeba i inteligentně aplikovat pravidla, která již máme. A samozřejmě veřejné výdaje eh, do investic, do těch investic, které budou sledovat evropské cíle, tak to nejsou provozní náklady, tak to nelze považovat. A my si přejeme, a to i Eh, jsme udělali v rámci politiky soudržnosti, je třeba eh, inteligentně aplikovat naše pravidla a ta pravidla je třeba i aplikovat na další nástroje, které máme, které se týkají spolufinancování eh, v rámci politiky soudržnosti, protože tam také členské státy přispívají, přispívají vlastně prostřednictvím těchto politik do růstu. Takže je třeba je považovat za tyto videa za neutrální. Dále, solidarita, o tom se také hodně tady hovořilo. Ano, potřebujeme více solidarity a to je něco, co se zmiňuje v 21 článcích zakládající smlouvy. A proto je třeba vystupovat v oblasti solidarity koherentně, průřezově různými sektory, tedy mm, tu solidaritu eh, pojímat stejně. A a e, také i zde e, Eh, eh, eh, ano, zde někteří hovořili tedy o bohovi, bohovi, když se hovoří o ekonomické mm, politice, hospodářské politice, dobře, a jsme se tady včera inspirovali, ale já myslím, že je třeba konkrétně pracovat na růstu a na pracovních místech, hovoří tedy o hospodářské politice konkrétně. Děkuji. Děkuji předsedovi rady za odpověď a tím tedy končím rozpravu na toto téma. Další bod našeho dnešního programu je prohlášení Komise o jednotném digitálním trhu. Byly předloženy tři